PPP jsem dostal dvě žádnosti, na jmenování do výboru a delegací, které zde výjimečně zde předkládám, proto abychom tyto jmenování mohli ještě dnes v platnost. Jedná se o pana Fruncuriku, který je navržel na, jakožto člen delegace pro vztahy s korejským porostovem a pak je to pan Mihaj Turgánu jakožto výbor, člen výboru IMKO a člen delegace pro vztahy s Kanadou. Má někdo nějaké námitky proti těmto dvěma jmenováním? Ne, takže